banky. Je to jednak zpráva kolegyně Swinburne o pravomocech Evropské centrální banky uvalovat sankce a zpráva pana Gualtieriho schromažďování statických informací Evropskou centrální bankou. Začínáme s pravodají. Čtyři minuty bude mít každý zpravodaj. Nejprve to bude pan Gualtieri. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Parlament byl vyzván, aby se vyjádřil procesu slyšení k přepracování nařízení <coughs> týkající se sběru statistických údajů. Jedná se o nařízení, aby společně s ECB bylo možné uvalovat sankce. Jedná se o tato opatření v souvislosti s tím, že jednotný eh, mechanismus dohledu vstoupil v platnost a to dává Evropské centrální bance nové kompetence. Proto je třeba, aby eh, se změnilo zpracování dat a také sběr dat. Když byla tato legislativa přijata, může ECB využívat statistické údaje, které mají důvěrný charakter, stejně tak, jak to dělají národní centrální banky, které mají rovněž povinnost dohledu. ECB má také možnost dále eh, informovat o důvěrných informacích statistické povahy Národní bank, dohlížecí banky. Eh, souvisí to eh, s eh, zavedením jednotného mechanismu dohledu, který je nutný pro to, aby každý dostal splnění svých úkolů. Ve výboru AKON byl schválen postoj, který ještě obohacuje tento předpis o nové pozměňovací návrhy, které jsem podal i já jako zpravodaj. Jejich cílem je eh, dobré, cí, dobrý cílový přenos převádění dat, ale zároveň také jejich ochrana. Kromě toho navrhujeme zavedení povinnosti pro národní statistické úřady a pro instituty, které dostávají informace, aby mohly realizovat eh, příslušná opatření pro ochranu osobních údajů. Výbor Ekon přijal pozměňovací body, uváděj, pozměňovací návrhy, uvádějící mm, další věci, které nebyly obsaženy v původním návrhu. Jedná se o zvýšení transparentnosti, jedná se také o to, že Evropská centrální banka by měla zveřejnovat rozhodnutí, eh, když mm, týkající se specifikace předávání údajů. Jedná se také o dodržování zásady proporcionality eh, při eh, předávání statistických údajů. Jedná se rovněž o sankce. Rozlišuje se mezi nedbalostí a mezi mm, záměrným chováním. Kromě toho, jak už jsem řekl, je třeba zaručit dodržování zásady proporcionality. Jedná se rovněž o posílení povinnosti dozoru Evropské centrální banky v Evropské bankovní unii. Domnívám se, že Evropský parlament přijme doporučení výboru ECON tak, aby parlament mohl toto nařízení schválit co možná nejrychleji. A tato zpráva, by, doufám, bude přijata širokou většinou. Děkuji zpravodajům, děkuji frakcím a myslím si, že to nám pomůže k tomu, aby i rada eh, zohlednila ve svých závěrech tyto návrhy výboru ECON. Děkuji a slovo má nyní paní Swinboard na maximálně čtyři minuty, prosím. Děkuji. Pane předsedo, nejprve chci poděkovat panu Johnu Van Umfladovi za vynikající eh, práci na této zprávě. Eh, předtím, než se stal belgickým eh, ministrem financí. Já stále pracuji na této zprávě díky jeho metodám a vizím. Také chci poděkovat stínovým zpravodajům ze všech politických frakcí za jejich spolupráci na této zprávě. Je přes některé rozdíly eh, v některých částech této zprávy doufám, že tato zpráva zítra projde. Minul, za minulého mandátu došlo k výrazné změně role ECB místo toho, aby eh, to byla prostě centrální banka, tak jsme jim dali pravomoci dohledu nad největšími bankami v rámci eurozóny s možností pro banky i mimo eurozónu, aby se připojili k SSM. Eh, role a odpovědnost ECB se zásadně změnila. Měla by nadále být nezávislá politickým vlivu v měnové politice, ale je zásadní, aby její nová funkce dohledu byla, v této nové funkci, aby byla zodpovědná. Parlament se pokusil začlenit procesy kontroly do fungování ECB a často byl odmítnut. Přesto jsme udělali velký pokrok v oblasti sdílení informací s parlamentem. Takže určitá demokratická odpovědnost existuje. Já jsem se pokusila pokračovat v tomto duchu. Odpovědnost, transparentnost je eh, kdekoliv je to možné. První návrh tohoto nařízení, když ECB uvalí sankce na finanční instituci, může rozhodnout, zda je zveřejní. Nebyly tam žádné podmínky ani lhůty, bylo to tedy na nich, aby rozhodli, zda to zveřejní. Já sice chápu důvody, proč za některých okolností Eh, proč je lepší nezveřejnit fakt, že byly sankce, například v případě širší krizové situace a nebo eh, z, z obav ranu na banku, ale nemělo by to být normou. Standardní postup by měl být okamžité zveřejnění. Perspektiva eh, pokud možná neohrozí velké finanční domy, ale e, reputační riziko z toho, že budou na prvních stránkách novin, e, je závažnější. Proto jsme eh, se v kompromisu dohodli na časové lhůtě, aby ECB již nemohla dále čekat se zveřejněním informací o sankci. Mm, zklamání došlo v oblasti, kde jsme, se, kde jsme nenašli konsensus. Já tedy věřím v koncepci prezumce neviny a pokud e, součástí trestu za porušení pravidel je reputační riziko, tedy přístup name and shame, tak se mi zdá logické, že pokud rozhodnutí bude předmětem odvolání, tak bychom měli umožnit delší časovou lhůtu před zveřejněním. Eh, pokud nebude tato záruka pojištěna, tak by to znamenalo ztrátu eh, pokles cen akcí na základě rozhodnutí, které pak bude eh, v odvoláním změněno. Pro zajištění spravedlnosti tohoto postupu by je, bude nutné zvýšit efektivitu sankcí, které zvýší efektivitu ECB ve svých dohledových pravomocích. Proto doufám, že většina politických frakcí i nadále podpoří centrální pozici, která požaduje větší transparentnost. Především ke zprávě Galtieri, tam eh, toho nemám mnoho co dodat, protože kvalita regulace závisí na kvalitě statistik. Já věřím, že jediný způsob, jak zajistit dobrý dohled, je, jsou dobrá data. Proto věřím, že eh, návrhy těchto dvou zpráv eh, získají zítra podporu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo za komise. Lord Hill. Máte rovněž tři minuty. Já vám moc děkuji, pane předsedo, za možnost reagovat na tuto problematiku. Hovoří o statických informacích ECB a rovněž sankcích. Rád bych samozřejmě poděkoval oběma zpravodajům za jejich práci Doporučení v oblasti sankcí ECB je velice důležité, protože je součástí implementace bankovní unie. Potřebujeme ho, protože to umožní ECB mít nástroje prosazovat legislativu v oblasti EU, rozhodnutí této oblasti, čili Evropská komise plně eh, podporuje doporučení pro ECB v této oblasti. Sankce by mohly mít obrovský finanční, reputační dopad na banky, samozřejmě, že může dojít k právnímu um, útoku a právě proto eh, tato pravidla by měla být konsistentní a poskytovat právní jistotu, proto se neobáváme ohledně eh, přístupu doporučení ze strany ECB ani stanoviska Evropského parlamentu. Naše právní služba ovšem eh, zjistila dva nedostatky v oblasti doporučení ECB a návrhu ze strany e Evropského parlamentu a zároveň pokud jde o systém SSM. Jedna z těchto záležitostí se týká právního základu a práva uvalovat sankce nejenom na základě rozhodnutí ECB, ale zároveň i na základě přímo aplikovatelného evropské legislativy a druhá záležitost se týká zveřejňování sankcí. Tato stanoviska, které jsme si vyslechli, podporují možnost ECB odložit zveřejnění sankcí až poté, co došlo došlo k ukončení odvolacího řízení. Já osobně chápu logiku tohoto přístupu a chápu, proč by ECB chtěla mít takovou možnost. Ovšem, je zde určitá právní problematika v rámci nařízení SSM, kde se hovoří o tom, že ECB musí zveřejnit tyto sankce bez ohledu na probíhající odvolání. Čili proto bychom se měli věnovat této problematiky, problematiky mm, ve snaze vyřešit to mm, selským rozumem. Samozřejmě, že komise mm, přijmeme, přijdeme s návrhem následujícího týdne, budeme spolupracovat s ECB i Evropským parlamentem, tak aby ECB měla dostatečné nástroje pro zveřejňování těch těchto eh, informací a pokud jde o statická data, 13. 10. jsme zveřejnili naše stanovisko, vítáme návrh ECB, propojit toto nařízení i s, s sbíráním statistických informací, novými kompetencemi ECB v oblasti obezřetnostního dohledu nad důvěrovými institucemi. Navrhované změny umožní přenos důvěrných statistických informací mezi všemi orgány zodpovědnými za dohled a obezřetnostní dohled. Bude to minimaliz, minimalizovat i ohlašovací povinnosti tím, že bychom zajistili zhromažďování dat pouze jednou. Proto vítáme i návrh Evropského parlamentu této zprávy a souhlasíme s návrhem, který se objevil i z výboru Ekon, pokud jde o důvěrnou statické informaci a skutečně máme plnou důvěru ve váš návrh, se kterým souhlasíme. V tomto děkujeme, říká pan předseda. A nyní je to pan Bals, který má dvě minuty za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. E, jako frakce EPP samozřejmě vítáme dnešní rozpravu, kde se jedná o jasnou definici kompetencí ECB a SSM při možnosti zavádět sankce. SSM a ECB nemůžeme nechat dělat to, co by chtěli. Ekon již oznámil svůj postoj a myslím si, že mohu říci, že my poslanci skutečně chceme vykonávat naši kontrolní funkci a také budeme. E, co se týče statistických údajů, ECP musí zabezpečit, aby důvěrné údaje zůstaly také důvěrné. Jako EPP chceme také vyjádřit naše pochyby k tomu, jak obšírný bude moci být nárok na údaje ECB. Tady je důležité téma proporcionality. Je důležité zabezpečit, aby se to tady nepřánilo, zejména s ohledem na malé a středně velké ústavy. Nepotřebujeme žádné dodateč, žádná dodatečná místa na sběr dat eh, pro mapování situace. Mm, eh, musí eh, být vytvořeny jasné struktury a základem pro to, aby sběr dat a jejich vyhodnocení mohlo dobře fungovat. To, co jako legislativci jsme ta, na co jsme kladli důraz jako legislativci, nemůže být takzvaně vytunalováno ECP. Eh, musí tady platit eh, nezbytnost oznamování. Také bych rád oznámil, že už že náš názor je, že nesmírně důležitá spolupráce ECB a Národních ústavů dohledu a eh, je možné uvolit sankce poté, co se vyčerpají jiné právní cesty. Eh, tady máme také otázku stejných podmínek pro hospodářskou soutěž. I to hraje svou roli. Výbor Ekon se vyslovil proto, aby došlo k mezinárodní výměně informací k této, v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Mavride za SAD na dvě minuty. Revize stávajících regulací, včetně pravomocí ECB uvolovat sankce za nedodržování předpisů a rozhodnutí, bylo eh, přijato, aby Eh, úkoly ECB byly v souladu s mm, mechanismem jednotného dohledu. Pravomoce ECB uvalovat sankce byla rozšířena, aby existoval koherentní režim eh, při eh, rozhodování ECB o administrativních pokutách týkající se výkonu dohledové funkce. Ve výboru Ekon náš návrh radě má zlepšit text Eh, co se týče několika bodů, včetně těchto tří. Za prvé zdůraznění toho, že ECB bude eh, rovně přistupovat k kreditním institucím a jakákoliv diskriminace bez diskriminace některého členského státu. Za druhé specifikuje, že období na uvalení sankcí začíná v den, kdy rozhodnutí, eh, padlo rozhodnutí ze zahájit řízení a nikoli v den, kdy došlo k tomu porušení dohody. Mm, za třetí zajištění transparentnosti zveřejňováním rozhodnutí bezodkladně s možností odkladu na tři roky po e, datu, kdy bylo rozhodnutí přijato, pokud by okamžité zveřejnění ohrožilo stabilitu finančních trhů já chci eh, vyjádřit naše znepokojení ohledně pozměňovacího návrhu EPP, které zavádí širší výjimku, které by umožnilo otevřené odkládání zveřejnění rozhodnutí o pokutě, dokud nebudou vyčerpány všechny opravné prostředky tato formulace je proti principu transparentnosti. My věříme, že by že bylo možné najít vyváženou formulaci pro zajištění spravedlnosti i transparentnosti. Děkuji. Další řečník, pan Mažok, za EKR na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Poslední finanční krize vedla k tomu, že lidé nemají důvěru v bankovní sektor. Proto je důležité, abychom měli takový dozor a dostatečnou transparentnost předpisu, abychom v budoucnosti zabránili takovým situacím, které jsme viděli před a v průběhu krize čím eh, bude odpovědnější výměna statických informací mezi jednotlivými úřady, tím to bude lepší. To je klíčové pro nás samozřejmě, že tyto informace eh, mohou být rovněž nesmírně citlivé, tam musíme být nesmírně obezřetní. A dále já souhlasím s těmito návrhy a myslím si, že Pozměňovací návrhy, se kterými přišel Evropský parlament, jsou vyvážené, ovšem bojím se trošku politických rizik. Došlo k přesunu závažných kompetencí národních úrovní na úroveň evropskou protože vidíme eh, zde opravdu mnohem komplikovanější obrázek nejenom finančních systémů jednotlivých na národní úrovni a právě proto, když to převedeme všechno na evropskou úroveň, tak mám veliké obavy v tomto ohledu. Děkujeme, říká pan předseda kolegyně Fan Neuversen, má slovo za ALDE. Děkuji za slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům, jakož i kolegům, kteří přispěli ke zpracování této zprávy. Děkuji vám za tu práci. Pane předsedo, minulá léta ukázala, že nedostatečný dohled nad bankami se projevuje také na ohrožení stability finančních trhů a ekonomiky jako takové. Od listopadu máme bankovní unii a nejdůležitější banky jsou pod dohledem Evropské centrální banky. Proto je důležité, aby ECB co možná nejrychleji mohla jednat v případě, že budou banky porušovat pravidla a aby to nevyvolalo problémy, které známe z finanční krize. Body obsažené v obou zprávách, které projednáváme, jsou nesmírně důležité. Eh, máme tady zejména tři významné body. Za prvé posílení finančního sektoru. Dobrý dohled a odstraňování nesrovnalostí a špatného stavu eh, musíme působit mezinárodně i v Evropě. Zároveň musíme posílit finanční věrohodnost bankovní ústavů. Sankce pro banky, které, se, která nebudou, které nebudou dodržovat pravidla, se musí postarat proto, aby se zároveň posílil eh, SM. Kdo se promění, musí platit. Když budou existovat šetření a v případě toho, že banky překročí pravidla, musí být toto šetření vždy co možná nejrychleji uzavřeno. Znamená to také, že sankce budou muset být zveřejněny, až dojde k definitivnímu výsledku. A poslední bod, o kterém bych se chtěla zmínit, je zlepšení toku informací jednotlivým ústavům dohledu. K tomu musí docházet efektivně a proto podporujeme odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo pan Matias Zague. Uh, uh, uh, Pan Kiegold za zelené Ve veškeré stručnosti, kolegyně, kolegové, Eh, milý pane předsedo, mm, eh, Miláky, my jsme si zajedno v těchto zprávách. Nedošlo k mnoha konfliktům. Chci, se, chci také poděkovat za dobrou spolupráci. Chtěl bych se zmínit o dvou věcech. Za prvé oblast statistiky pro společný dohled ze strany ECB. Tady se mi zdá problém ležet méně v legislativě jako spíše v praxi. Tady si kladu otázku, zda je adekvátní, aby ECB teď až do výše 50 tisíc eur vytvořila určitý úvěrový rejstřík a poté disponovala e, údaji až k té nejmenší bance a sledovala jednotlivé pohyby bank a nevím, zda to neporušuje princip proporcionality. Už se tady na to odkázalo, tady máme spíše problémy vícenásobného výkaznictví. Uh, a možná, že by komise se na to mohla také podívat, zda je to skutečně v souladu se zásadou proporcionality k sankcím. A to je vlastně hlavní sporný, hlavní sporný bod, který tady ještě máme. Zda by měly být přímo zveřejňovány i v případě, že dojde k odvolání. Eh, tady náš zásadní právní princip je jasný. Se, se, se perspektivy právního státu by to bylo odsouzení předem, eh, když není možné se proti sankci bránit, protože tato sankce na základě zveřejnění už vlastně nastane. Tady tedy podporujeme skutečně eh, to, oč usiluje Evropská lidová strana, aby se k tomu ne, aby se tak nestalo. A teď chci vidět od komise, zda vidí nějakou cestu, jak vyřešit problém s eh, články Eh, příslušnými články v nařízení. Děkuji vám mnohokrát a nyní za EFDD pan Oflin. Uh, uh, Na poslední schůzi výboru ICON jsem řekl panu Dragimu, že, je, že ho lituju a to platí stále. Můžete udělat, kolik chcete ad hoc eh, změn eh, pravomocí ECB, ale stejně bude existovat problém suboptimální měnové zóny. Jenom zrušením národních vlád, národních voleb a národní identity eh, můžete vytvořit podmínky pro hladké fungování zóny jednotné měny. Budete potřebovat souhlas lidu s silnější než s převodem eh, pravomocí, budete, museli byste využít bezohlednou moc, eh, vynutit si strukt, zásadní strukturální zemi. To, to nemáte a nikdy to nebudete mít, protože správné je demontovat euro a národní měny, které by eh, kontrolovaly národní vlády a by z, mohly znovu vzniknout. Rozhodnutí o úrokových mírách by odpovídaly potřebám ekonomik a e, kurzy by sloužily jako mechanismus přizpůsobení k ochraně slabších ekonomik. E, snaha dále prohlubovat e, v rámci ECB je pochopitelná, ale je to špatná oprava rozbitého auta je na čase poslat euro na mezi odpad panie przewodniczący! szanowni państwo! dámy a pánové jsme tady téměř vlastně až do půlnoci a to znamená že nám to není jedno tato problematika zaměřili jsme se na detaily fungování ecb ovšem ve stejném okamžiku krize které se bojíme vznikla někde úplně jinde Základem krize je samotné, samotná existence ECB, protože tato banka funguje jakožto instituce, která kontroluje, um, kontroluje euro. Inflace nebo depreciace eura umožňuje této bance mít zisky nebo teda tu, to množství emitovaných peněz. A zároveň ale to znamená ztráty všem uživatelům té, to měny. A to je základ celé krize, protože všechna národní hospodářství si držela své finanční prostředky ve svých rozpočtech, ve svých národních bankách, pokud do okamžiku, kdy, když využívali své národní měny. A najednou zde opravdu živíme toho, tento, tuto šílenou obludu, která je příčinou eh, celé krizi. Vidíme, že v podstatě nám to zabránilo dalšímu rozvoji tato instituce. Měli bychom se vrátit zpět ke svým národním měnám. Děkuji. Ferber. Děkuji, není má slovo pan Ferber. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milé předsedkyně a milí kolegové, teď se nejedná o otázku, zda euro ano či ne. Jedná se o to, jak bankovní unie ECB bude, eh, bude schopna dostat své dohlížecí funkce. K tomu potřebuje statistické údaje a musí být schopna pro banky kde, kter, kde, pro které převz, nad kterými převzala úkol dohledu, mít možnost také uvalit sankce, pakliže banky svým úkolům nedostojí. Čili to, co všechno dělali národní ústavy dohledu, musí musí eh, také eh, být přeneseno na banky, které budou pod kontrolou ECB. Proto my jako EPP vítáme oba předložené návrhy. Já se chci soustředit především na téma sankcí, protože jsem toto téma zpracoval pro mou frakci. Tady se jedná o to, aby tady nebylo dvojí potrestání, to znamená povinnost zveřejnění teprve po té, co bude právní cesta ukončena. Je to naprosto normální postup, tak jak to funguje i u národních struktur dohledu. Za druhé tady máme co činit s napínovou otázkou kam peníze potečou. Jsem tedy přece jen překvapen, že najednou se má být financovat ehm, mechanismus ESM eh, e a to bych se chtěl tedy zeptat, zda to je smysl, zda to má smysl. Já bych rád poukázal na to, že to rozhodně nepomůže, aby se příslušný fond naplnil dostatečnými penězi, protože sankce, o které se tady jedná, jsou jenom zřídka, kdy poměřeny vysokými částkami. My jsme také podali Mm, návrh, aby došlo k mezinárodní výměně informací. Děkuji mnohokrát, milý Oli Réne. Děkuji. A nyní má slovo pan Fernandez na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Bankovní unie je v chodu. Jednotný mechanismus dohledu již zahájil svou práci pod dohledem ECP a do budoucna budeme mít to, co řekl pan Hill, novou iniciativu pro to, abychom tady měli bezpečné depozity. To, s čím se počítá v aktuálním usnesení, je, není příliš vysoký. Nebude to ani 55 milionů. Proto naše mm, politická skupina předložila pozměňovací návrh, aby sankce, které budou uvaleny, mohly eh, plynout do příslušného fondu. Podporujeme pana Ferbera. Potřebujeme tady mít investice a musíme působit v pravém slova smyslu evropsky. Proto eh, doufáme, že náš pozměňovací návrh bude parlamentem přijat, protože by to znamenalo nejlepší východisko ze současné krize. Děkuji vám mnohokrát. Minuty. To jako není pan Luke pane předsedo. Na této zprávě, této zprávě nelze vytknout nic, když je člověk pro Evropskou bankovní unii. Proto ECB a její dohled nad nejdůležitějšími bankami je možno přijmout, ale to je ten rozhodující bod. Má instituce, která je odpovědná za zásobování penězi, zároveň také vykonává dohled nad úvěrovým hospodářstvím. Není tady konflikt zájmů. Vidíme, že takové konflikty zájmů existují již tam, kde ECB ECB teď provozuje svou peněžní politiku tak, že začala s nákupem cených papírů ABS, aby měla k dispozici likvidní prostředky ale eh, protože potom bude příslušná za naše peníze, ale zároveň za veškeré finanční a úvěrové hospodaření a bude se cítit kompetentní pro zásobování středního stavu eh, odpovídajícím úvěry. To by tedy byl skutečně super úřad, který ale nebude mít žádnou demokratickou kontrolu nad sebou. A něco takového bychom neměli v Evropě strpět. Děkuji vám. Annemans. Děkuji. Jako další má slovo pan Annemans. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dneska je to v podstatě další zásadní krok eh, v záležitosti, která se nám vymkla spod kontroly, dáváme čím dál tím více pravomocí ECB. Tento rytmus, tato rychlost, kterou předáváme tyto kompetence, opravdu nezodpovědným způsobem vede k tomu, že porušujeme a narušujeme základy ekonomické stability celého našeho evropského kontinentu. A je to opravdu takový podivný svět, podivný svět, ve kterém ti, kteří bojují za suverenitu, jsou obvinováni z nacionalismu, ovšem situace a realita je jiná. Nesmíme být zaslepeni těmito podivnými, šílenými ideami, které se nám potom v praxi a v realitě opravdu vymstí, protože ekonomická realita nás prostě eh, nakonec stejně dohoní. Děkujeme, děkujeme. Pan Tomič má slovo. Děkuji za slovo. Banky, dámy a pánové, to je eh, problematika, které se věnujeme velice často. Velice často a já bych ráda poděkovala oběma zpravodajům za dobře odvedenou práci. Všichni souhlasíme s tím, že globální ekonomická krize způsobila mnoho problémů. Některé členské státy se z krize pomalu dostávají, ovšem krize byla následkem špatných aktivit na straně bank finanční svět nebyl dostatečným způsobem řízen, spravován, jelikož nechceme, aby se historické chyby opakovaly, musíme zajistit to, že ECB zaručí naše zájmy, že obhájí zájmy všech podniků evropských um, um, občanů, pokud chceme, aby tento systém byl efektivní, potřebujeme dostatečné páky a ty nám nabízí právě tato legislativa, což je podle mě dobré. Ovšem větší pravomoce e, jdou ruku v ruce i z větší transparentnosti, kterou očekáváme. Děkujeme. Pan Stolojan má slovo na 1,5 minuty. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já podporuji návrhy rady v tomto ohledu. Pokud jde o pravomoce ECB, propojení s novými dohledovými um, funkcemi nad těmi nejdůležitějšími systémovými bankami Evropské unie. Tyto pravomoce bez pravomocí uvalovat sankce v případě porušení pravidel nebo nějakých rozhodnutí ze strany ECB, pokud by neměli zároveň, neměla zároveň pravomoce získat potřebné informace důležité pro výkon dohledových funkcí, to by samozřejmě podkopalo důvěryhodnost v celý tento proces dohledu a zároveň věrohodnost celé Evropské centrální banky. Rád bych, aby ECB a zároveň Rada vzali v potaz doporučení Evropského parlamentu v tomto ohledu. Podle mého názoru tato doporučení upřesňují celý systém především s důrazem na transparentnost celého procesu a vztah mezi ECB a centrálními bankami národních států. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo pan Niedermayer, půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Nehel, nejprve dovolte, abych využil této příležitosti a pogratuloval uh, předchozímu parlamentu a radě za to, že dovedla proces vytváření bankovní unie do konce. To je velký úspěch pro Evropu. A přesto také chci, také chci popřát ECB hodně úspěchu. Ten proces téměř je u konce, ale ne úplně, protože jsou některé věci ještě zbývají a chceme zajistit, aby legislativní práce pokračovaly jak, tak podle záměru, především co se týče naléhavé pomoci likvidity v eh, vlasti bankovní unie. Tento návrh byl dobrý, Ekon odvedl eh, výbornou práci nejprve k těm sankcím. Nalézt jaksi rovnováhu mezi transparentností a efektivitou a spravedlností, to je obtížné ve finančním sektoru protože příliš e, brzké zveřejnění může být velice nákladnou chybou. Proto podporuji kompromis dosažený v ECON. Statistika e, jako e, centrální bankéř musím říct, že statistické požadavky um, uvalované centrálními bankami jsou příliš ne. Já bych navrhoval, abychom Eh, snížili statistickou zátěž eh, finančního sektoru. Děkuji vám. Děkuji. Jako slovo, další slovo má paní eh, Malečič, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane Hill. Pod předpokladem efektivního dohledu jsou kvalitní data a sankce v případě nedostatků. Všechny tyto zprávy toto posilují, podporují a posilují tím bankovní unii, což je e, naším cílem. Proto souhlasíme s návrhem, s těmito návrhy. Já souhlasím s tím, že ECB, aby mohlo uplatňovat svoji eh, roli, tak musí mít přístup k důvěrným statistickým datům, ale ten systém musí být jasný, jednoduchý a musí brát ohled na národní postupy. Když mluvíme o sankcích, tak dohled musí doprovázet opatření, které eh, přinutí banky řešit zjištěné nedostatky. Současně um, musíme mm, s mm, kvalitním kontaktem mezi ECB a národními bankami. A myslím, že tato zpráva jde správným směrem. Děkuji. Pan Karas, minuta a půl. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, e, e, říkáme neomezené ano bankovní unii a říkáme, že jsme rádi, že obě zprávy vytvářejí dodatečné instrumenty pro ECV především statistiky tedy na jedné straně a na druhé straně mechanismy sankcí, aby bylo možný, možné působit v bankovní unii efektivněji. U těch statistik chybí ještě přiměřenost. To je nedostatečná. U těch sankcí říkáme jasné ano, protože úprava bez sankcí je eh, jako eh, eh, ryba bez masa. Nechceme ale trestat dvakrát, proto chceme oddělení mezi mm, mm, rozhodnutím o sankcím a jejich zveřejněním. Zveřejnění eh, by mělo proběhnout, až, bude vyč, až budou vyčerpány právní prostředky, jinak by bylo nejenom dvojí potrestání, ale také ovlivnění tržních mechanismů, což by mohlo mít dopad na banky, na e, finančním trhu, e, i na ty banky, které by nebyly přímo e, postiženy sankčním mechanismem. Jsou to další pilíře k bezpečnějšímu a jistějšímu ekonomickému finančnímu systému. Děkuji Další má slovo kolega Děkuji vám. Chtěl jsem eh, se svým příspěvkem podpořit pozměňovací návrh číslo 4, co se týká sankcí. Mám dojem, že evropské banky Eh, v USA podléhají přísnějším předpisům než americké banky v Evropské unii. To může vést k tomu, že dojde k eh, zkreslení hospodářské soutěže a to by mohlo také vést k potížím, když se budou uvalovat sankce. Domnívám se, že tento pozměňovací návrh se ubírá správným směrem, neboť můžeme konstatovat, že tady teď existuje politická vůle na uskutečnění bankovní unie a je důležité, aby ECB se chopila iniciativy a pracovala efektivně. Lord Hill Mm, nám dobře ukázal, jaká tady má být snaha o efektivitu a já se domnívám, že to ukazuje také, jak dobrá je kvalita této zprávy a je to pozitivní signál ukázat, jak zlepšit situaci v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Teď máme Catch the Eye, máme tady dvě přihlášky. Maximálně minutu nejprve pan Marias a potom uh, další řečník. Prosím, pan Marias. Musím ještě jednou upozornit na konflikt zájmů. Uh, Víme, že ECB je příslušná pro měnovou politiku a má velice rozsáhlé pravomoci. Zároveň <coughs> má relativně rozsáhlé kompetence v oblasti dohledu, eh, protože má dohlížet nad 130 eh, relevantními bankami. A tyto banky vlastně eh, vytvářejí dohromady 81% bankovním sektoru. A zároveň tady působí sebe také jako věřitel pro země, protože 217 eh, miliard eur vydala ECB jenom na půjčky. A eh, zároveň ECB je takzvaným technickým členem trojky. To jsou eh, všechno možné konflikty zájmů, ve kterých ECB vězí, aniž by tady byla nějaká odpovídající politická protiváha. Děkuji. Já jsem chtěl také tady upozornit na to, jakou roli má ECB. Bylo to, stanoven, bylo to definováno ve stanovách, ale v, během krize se ECB, eh, e ECB e nic neřídila a najednou teď má dostat eh, rozšířené pravomoci. A přitom tady eh, se skupovaly toxické, toxická aktiva přímo ECB a v jednotlivých členských státech tím utrpělo, utrpěly systémy sociálního zabezpečení. Jak je vůbec možné, že stejný institut provozuje bankovní a peněžní politiku a zároveň má vykonávat dohled. To by se pan Friedman mohl obrátit v hrobě. E, tyto kompetence ECB se vlastně eh, budou vykonávat bez demokratického dohledu, což znamená vyprázdnění demokratické hodnoty. Děkuji. Má, pardon. To Mr. Vigas, do you accept eh, this? Ještě, ještě je zde eh, otázka ze strany kolegy na vás. Akceptujete, akceptujete tento dotaz, pane kolego? Pan Kýkol. Máte 30 vteřin. Prosím, velice stručně. Já musím říci, že jsem opravdu z toho již znechucen. Rozprava probíhá o dvou specifických legislativách. Někteří poslanci tvrdí, že euro není dobré, jiní se stěžují na trojku. Toto z vaší strany obecné projevy k ECB. Neměli bychom opravdu zde mít kvalitní rozpravu bankovní unie, euro. To již proběhlo přece tato rozpráva, měl by, měli byste se držet tématu. Opravdu mě to velice mm, rozlobilo. Musíte se sami rozhodnout, zda chcete být součástí této rozpravy nebo ne. já nevím, byla, to asi nebyla nějaká otázka, já jsem to alespoň ne, nějak nepochopil. Pane kolego, chcete odpovědět? Děkuji, vážený pane kolego. Mm, já podstatě tím mohu dokončit eh, své uvažování. V podstatě pro ECB není možné, aby měla k dispozici pouze technické funkce, musí mít i politické funkce a tato technická rozprava je chybná, protože celá ta problematika mnohem širší. Nemůžeme to zjednodušit pouze na technické záležitosti. Děkujeme, říká pan předseda a dalším řečníkem je Lord Hill za komisi. Máte maximálně dvě minuty, pane komisaři. Vážený pane předsedo, děkuji. No, Rozprava je pozdní, to je pravda, ovšem zajímavá. Pan Gigold nás vrátil zpět k té celé technické povaze toho, o čem dnes hovoříme. Poukazuje to i na důležitost implementační etapy, do které jsme se dostali nyní v oblasti finančních služeb a rovněž to potvrzuje to staré přísloví o tom, že právě v těch detailech je dňáblik schovaný. Ano, Evropská komise již přijala stanovisko, pokud jde o statistické záležitosti a toto doporučení a přijmeme naše doporučení v oblasti sankcí v následujících týdnech. Já jsem si vyslechl připomínky ze strany poslanců. Někteří z nich zde ještě pořád jsou o té důležitosti dát, jejich důvěrného charakteru. Dále je to přiměřenost v oblasti ohlašování rovné zacházení pro všechny a potřeba kvalitního dohledu. A já samozřejmě nad vším tím budu přemýšlet. Jsem nesmírně rád, že ECB připravila tato dvě doporučení, protože to je dobrý základ pro Evropský parlament, komisi i radu. Je zásadní mít silný a právně odolný systém sankcí. Já jsem se o tom již zmínil před chvíli. Jsou zde technické, právní záležitosti celé problematiky, hlavně teda toho právního základu, jak už jsem se o tom zmínil před chvíličkou u jednoho z těchto doporučení. Já budu se spolupracovat s parlamentem v tomto ohledu, s ECB, s radou, snažit se o vyvážený výsledek předpokládám, že to leží na srdci i vám, vážení poslanci, a dovolte, abych poděkoval paní Swinburne i panu Gualtierovi za jejich zprávy, které podle mě nám nabídly mnoho materiálu k zamyšlení a zároveň úžasný um, prostředek pro další práci v tomto ohledu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní každý zpravodaj maximálně ještě dvě minuty. Začínáme panem Gualtierem, prosím. Děkuji vám. Myslím si, že ty dvě minuty vůbec nebudu potřebovat. Neboť co se týká zprávy ke statistickým údajům, máme tady um, konsens velké většiny a také soulad s Evropskou komisí. Takže se domnívám, že Zítra budou tyto zprávy velkou většinou odhlasovány a doufejme, že také Rada vezme naše doporučení na vědomí, stejně tak jako komise. Já mám ještě nějaké, slyšel jsem tady nějaké výtky či politické problémy eh, týkající se druhé zprávy. Domnívám se, že to, co zde vyjádřil pan komisař, co se týče pochybnosti právního základu, je v souladu s nařízením OSSM. Myslím si, že při hlasování zítra budou tyto kritické body zohledněny, protože to jsou nesmírně významné prvky. Next, uh, Swinburne. Další, jako další Swinburne na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jak se zdá, tak jsou tady technické problémy. Já chci požádat své kolegy, aby vyslali jasný signál radě o potřebě vyšší transparentnosti a zveřejňování sankcí. Já eh, mm, vím, že eh, jsou tady otevřené záležitosti, které se ukázaly být kontraverzní. Zda by mělo být umožněné použití opravných prostředků před zveřejněním. Jsem si jistá, že komise eh, poradí radě, jak vyvážit potřebu zveřejňování informací versus eh, práva na odvolání a současně požadavky legislativy SSM s touto zprávou a potřebu zveřejňování strany kotovaných společností a mm, požadavky směrnice o e, zneužívání trhu. Jsem si jistá, že komise najde řešení a e, žádám, aby e, kolegové zítra jasně požadovali zveřejňování. Děkuji paní Swinburne. Tímto uzavírám společnou debatu. Hlasování o zprávě bude zítra. A Další zasedání začne zítra, 26. listopadu od 9 eh, hodin do 2 hodin a také odpoledne.